Yeah.

So, dear colleagues, dear ladies and gentlemen, I would like... Vážení kolegové, dámy a pánové, eh, zahájíme naší eh, odpolední eh, část zasedání a měli bychom mít tady diskusy výměna názorů s norským veslancům, takže vás poprosím o ticho. Jedná se o nedávná opatření norské vlády s tím, že některá eh, protekcionistická eh, opatření jsou eh, proti smlouvám EU, především jsou tady 72% cla na dovoz hortenzí. Pak jsou tady další specifické celní opatření, například síry, hovězí maso a skopové. Eh, to je věc, která eh, bude mít přímý dopad na export, eh, export především skopového masa z mm, Toto je věc, kterou by měl schválit norský parlament dnes a my jsme přizvali pana Lejkvola, norského velvyslance při EU, aby přišel mezi nás a velice srdečně ho vítáme v našem e, výboru a e, byli bychom rádi, kdybyste nás seznámil s tím norským pohledem na věc a následně diskutoval e, s poslanci. Pane velvyslanče, navrhoval bych, že nejprve dám slovo vám a následně by mohla proběhnout diskuse a výměna názorů. Pane předsedo, děkuji vám, děkuji vám za to, že máme příležitost promluvit v tomto výboru. Já bych několik minut věnoval několika bodům, třím bodům. Za prvé je to široký náhled na naše vztahy, po, druhý bod je zemědělství a posléze jako třetí bod bych se chtěl věnovat záležitostem, které jste mi zmínil ve svém úvodu. Za prvé, obchodní vztahy mezi Norskem a Evropskou unii. E, klíčová data. Norsko je pátým největším obchodním partnerem EU pro Norsko tři čtvrtiny našeho zahraničního obchodu se odehrává z EU. V energii 20 celkového dovozu plynu z Norska jde do EU a v, u e, ropy je to 12 A proti tato čísla uvádím, abyste si ještě jednou uvědomili význam obchodu jak pro Norsko, tak i pro Evropskou unii, ač její členské je státy. S určitými výjimkami jsou e, naše vztahy řízeny podle evropského hospodářského prostoru, což znamená, že Norsko se může také zúčastňovat jednotného trhu od roku 1994 a e, být součástí jednotného trhu je více než jenom obchodní e, vývoj a obchodní vztahy. Jsou to také mezilidské vztahy, výměna zkušeností a tak dále. Včera se konala Rada Evropského hospodářského prostoru, kde jsme hodnotili fungování tohoto prostoru. Zde Rada řekla, nyní cituji, vzhledem k 20. výročí 20. roku trvání fungování jednotného trhu, tak můžeme eh, zde konstatovat, že eh, také jednotný trh podporuje plynulé fungování obchodu v rámci evropského obchodního prostoru. A to také jsou, je v souladu s prohlášením norské vlády. My jsme přesvědčeni o tom, že tato dohoda všem dobře slouží a také vláda konstatuje, že Norsko v budoucnosti nadále hodlá vyvíjet dynamickým způsobem politické i obchodní vztahy s Evropskou unií. Takže celkově, a to odpovídá na můj první bod, je opravdu spravedlivé říci, že naše vztahy mezi Norskem a EU z hospodářského a politického hlediska jsou komplexní a dynamické a velice dobře nám slouží. Nyní se dostávám k zemědělství. Já jsem řekl, že my vycházíme z fungování evropského hospodářského prostoru, ovšem sem nespadá zemědělství. Zemědělství potřebuje také takový režim, který umožňuje e, řádnou domácí výrobu. A náš režim obráží výchozí bod pro zemědělství, ale my se také účastníme mezinárodních jednání a také jsme součástí e, jak VTO a také fungujeme v rámci Evropského hospodářského prostoru. To je článek 8, protokol 3 a článek 9. Článek 8 říká, že e, na zemědělství se nevztahuje obecná dohoda a článek 3 ří, hovoří o zpracovaných zemědělských produktech a článek 19 návazuje k tomu, abychom prováděli postupnou liberalizaci zemědělského obchodu. Ale také jsou tady určité podmínky, v nichž se liberalizace má odehrávat a nyní cituji, má se to odehrávat v rámci příslušné zemědělské politiky a je třeba brát potazy Eurogarantu a také je třeba vycházet ze vzájemně výhodných vztahů a obchodních ujednání. Já jsem přesvědčen o tom, že Norsko tyto závazky splnilo. My jsme nyní zahájili revize a další jednání, která umožnila velké ústupky vůči EU. Poslední kolo těchto jednání a ústupků bylo dokončeno 1. 1. 2012. Například tam byla zdvojnásobená volná tarif či volné množství síra. Pokud se týče exportu, exportu zemědělských produktů do Norska se zvýšil z EU do Norska o 150 A naopak se naše exporty do EU zvýšily o 45 Celkově náš norský trh není uzavřený. 50 celkové spotřeby je z dovozu a z těchto dovozů je 70 z EU. Takže v Nersku byste mohli argumentovat, že více než třetina celkové spotřeby v Norsku je z EU. Je těžké předpovídat, jak eh, kdysi řekl dánský filozof, že indikace Eh, ukazuje, že Norsko se, eh, do, obchodní vztahy se budou vyvíjet, tedy recipročně bude stoupat spotřeba evropských výrobků Norsku a naopak. A ještě k vašemu úvodu, pane předsedo. Já bych chtěl jasně rozlišit záležitost hortenzií a otázku změny z specifické celní sazby nejdříve květiny hortenzie. Změna cel to nebyl změna celního tarifu, ale e, tarifní kategorie. To ta předchozí situace nebyla správná a původní zařazení nebylo správné. Já nejsem žádný velký botanik, ale my v Norsku říkáme že se jedná o hydrogenia microfila a my jsme celá léta dováželi tuto květinu za 72% eh, tarif, což je jako cash ale zatím dovozy květin byly klasifikovány jako keře. A eh, posléze se udělala změna eh, botanického zařízení tak, aby se celá chyba napravila. Exportéři, kteří eh, vyváželi s nulovou sazbou, a e, sazba byla nyní zvýšena za na 72%, ale souvisí to pouze s původním nesprávným administrativním zařazením. Není to žádné extra clo. A změna e, z cel, cel k přidané hodnotě. A to se týká hovězího, jehněčího a zde u těchto produktů se bude přecházet od 1. ledna 2013 na systém přidané hodnoty. A nevím, zdali tato, toto rozhodnutí bylo uděláno správně a dnes parlament také bude rozhodovat o celkovém rozpočtu. Tato změna je v souladu s našimi závazky vůči VTO podle našich úprav jsme se mohli rozhodnout, zdali budeme mít celní sazbu anebo přidanou hodnotu. Původně jsme se rozhodli pro celní sazbu a dopad těchto této, tohoto cla se vytratil. A právě proto vláda navrhla systém přidané hodnoty. Změny, které se navrhují, tak, aby negativní dopady byly minimalizovány a také nebyly poškozeny veškeré koncese, které jsme poskytli EU pro dovoz síra a masa a hovězího. Navrhované změny jsou v rámci našich mezinárodních závazků a také dohoda e, v rámci Evropského hospodářského prostoru e, hovoří o liberalizaci, která se musí odehrávat na vzájemném výhodném základě. My nadále budeme vycházet z článku 19 a to umožnilo nárůst o 100 150% nárůst zemědělských produktů z EU do Norska. My nadále hodláme pokračovat v dialku s EU o těchto záležitostech a hodláme respektovat veškeré naše povinnosti. Včera, jak již jsem řekl, se sešla Rada Evropského hospodářského prostoru a v závěrech této rady se hovoří o tom, že Rada Evropského hospodářského prostoru e, vzhlíží k tomu, že v letech 2013 a 2014 dojde k revizi e, podmínek pro obchodování se zemědělskými produkty mezi EU a Norskem. A to je asi všechno, pane předsedo. Já jsem vás chtěl seznámit s pozadím pro zemědělskou politiku a chtěl jsem vám také vysvětlit ty nejnaléhavější záležitosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane velvyslanče, za tento ucelený přehled z vaší strany. Ještě předtím, než dám slovo eh, členům Evropského parlamentu. Rád bych ještě předal slovo panu Demartinu, zástupci Evropské komise. Tak pardon, pan Luk Devině. Eh, omlouvám se, Luku. A byl bych rád, kdybyste mohl eh, sdělit i vaše stanovisko na tuto problematiku. Ehm, bylo tady zmíněno tedy ty bezcelní kvóty a e, pokud tedy můžete e, vysvětlit, jakým způsobem to funguje, zda je to skutečně bezcelní, e, zda je třeba uhradit něco za získání těchto kvót a tak dále, jak se tedy v praxi postupuje, takže bylo by dobré, kdybyste toto mohl také vysvětlit. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za to povýšení. Samozřejmě nebudu nesouhlasit eh, s panem velvyslancem, eh, že celkově máme velice dobré, eh, silné vazby, obchodní vazby s Norskem. Je to tedy pátý největší partner. Nicméně samozřejmě ta celní problematika není úplně bez problémů. A obchodní vazby s Norskem jsou eh, především eh, výhodné pro Norsko. My tam máme deficit 36 miliard. Nicméně my jsme připraveni diskutovat o té nedávné eh, události, která byla zdůrazněna na radě EHP včera. Mm. A mm, zde nesouhlasím s panem velvyslancem, když říká, že ta opatření nejsou protekcionistická. Pokud navýšíte eh, clo znova na 72%, můžete to nazvat eh, administrativním opatřením, celním rozhodnutím, celním administrativním rozhodnutím, ale je to protekcionistické opatření. A když to eh, přijmete ze dne na den, tak je to velice špatné pro exportéry, kteří jsou oběťmi Eh, já nejsem eh, odborník na botaniku a to zařazení, ať už je to typ A nebo eh, B, je poněkud podivné, když bez, jaké, bez jakéhokoliv zdůvodnění řeknete, my jsme za posledních 20 let vlastně postupovali chybně a zvyšujeme tedy clo na 72%. Co se týče dalších produktů, o kterých se hovořilo, síry, kde došlo k navýšení eh, o deset, eh, desetkrát eh, jehněčí, pětkrát a hovězí dvakrát. I zde to bereme s velkým politováním a především pokud jde o síry, myslíme si, že Eh, bychom měli usnadnit život eh, exportérům. a eh, zde zdůrazňuji také na ten režim, obchodní režim se zeměmi EU. Probíhala celá řada bilaterálních jednání. 7. listopadu komisař Šilas měl zasedání, dnes komisař de Gucht a vyjádřili jsme naše hluboké obavy a politování, že dnes skutečně není to období, kdy bychom měli navyšovat protekcionistické eh, opatření. A eh, rada eh, včera se vyjádřila rovněž proti protekcionismu, takže mám obavu, že tato opatření se nesetkají s pochopením. Eh, co pan velvyslanec eh, zmínil eh, jednu větu z těch závěrů rady ze včerejška, ale následující věta rovněž hovoří o tom, že rada bere na vědomí, že Evropská unie s politováním přijala toto opatření ze strany, ze strany Norska, především pokud jde o uplatnění specifických celních sazeb na některé zemědělské výrobky a EU eh, e eh, vyzývá eh, Norsko, aby revidovalo toto své rozhodnutí. Takže tady máme celý odstavec, který, který byl, jehož část byla zmíněna panem velvyslancem. Takže ta opatření nejen, že jsou proti duchu dohody, ale myslíme si, že jsou i proti tomu písmenu. Eh, strany jsou vyzývány, aby řešili tedy eh, problémy, eh, pokud jde o zemědělské produkty. My jsme nebyli konzultováni norskou stranou a ostavec 2 tam se jasně odkazuje na to, že strany se zavazují vyvinout úsilí tak, aby došlo k vyšší liberalizaci obchodu takže můžeme cokoliv nazvat eh, jakoli, ale nemůžeme říci, že eh, navyšování eh, celá z nula na 72 nebo desetinásobek, pětinásobek nebo dvojnásobek jde něco, co podporuje globalizaci a liberalizaci obchodu. Pokud jde o ty zemědělské komodity, v posledních letech jsme se sešli pouze dvakrát od roku 1993 těch setkání bylo velice málo, pokud je o liberalizaci. E, závěrem mohu říci, že toto je e, proti duchu písmené a e, vyzýváme norskou vládu, aby zrušila tato opatření a samozřejmě budeme využívat právních prostředků. Omlouvám se, pane předsedo. co se týče eh, systému kvót. Eh, a eh, to je teda ten mechanismus tendrů, první v roce 2011, tam ten poplatek byl 24,98 za kilo. Tedy to je, pokud je o ten celní tarif na straně Norska. Děkuji. Ehm, děkuji Luku Devině za stanovisko eh, komise a rady a nyní bych rád dal prostor zastupce Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že jsem nesmírně rád, že se k nám že nás navštívil s takovou delegací pan norský velvyslanec. Skutečně je to tak, že máme velice úzké obchodní vztahy díky nejrůznějším dohodám, které máme a domnívám se, že v tomto, výhr, v tomto výboru jsme o obchodních vztazích s Norskem mluvili příliš málo a proto je hrozná škoda, že důvodem ke dnešní návštěvě je právě tato problematika, která v současné době s norskými cly existuje ta byla zavedena, aniž bychom měli kontakty s tímto důležitým partnerem. A sice 70% síry, maso, 344% a nebo dokonce někde přes 400%, a to jsou skutečně drakonická cla. V praxi to znamená, a také jsem o tom diskutoval s, výrob, s výrobci mléka ze Švédska, že není možné dovážet do Norska mléko ze Švédska nebo síry. To znamená, že výrobci mléka, ti zůstali za dveřmi, ty dneska demonstrovali a norové jsou také před velkými významy a nejsou jediní, kteří jsou před těmito výzvami, protože to je problém nejenom norský. Nejenom norové musí čelit výzvám v zemědělství své země. Možná, že by bylo lepší dělat to všichni společně bok po boku, bez protekcionismu a bez obchodních zábran, a aniž bychom tím eh, negativně ovlivňovali obchodní vztahy mezi Norskem a Evropskou unii. Proč se to děje? Četl jsem v Ekonomistu, tam se něco píše o norském hospodářství, které je super, nádherně to všechno tam vypadá. Všechno to je možné dočíst se v novinách. Jsou tam uvedena čísla růsta, asi 5%, čistý růst. To je věc, kterou u nás sotva kdy můžeme konstatovat. Nezaměstnanost 3,1%, to znamená, a dále obchodní přebytek. Zahraniční, přebytek zahraničního obchodu. Obvykle to bývá tak, že protekcionismus vzniká na základě hospodářské krize. Avšak kde je vaše hospodářská krize v Norsku? Kde ji máte? Proč začínáte s tímto protekcionismem? A nebo je to tak, že je to otázka nějaké volební kampaně, kampaně, že se zesledují politické cíle. Trošku jsme se informovali. A sice v článku 19 dohody, a je to článek a píš, že partneři budou usilovat o trvalé pro progresivní liberalizaci v oblasti obchodu zemědělskými výrobky. To jsou cíle, které jsou dány dohodou. A v tuto chvíli si tady skutečně kladu otázku, jakým způsobem přispíváte k liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty. To, co řekl pan velvyslanec, je bez sporu plauzibilní. Určit, eh, tam se hovoří o tom slovo, slovo reciproční, reciprocykl, ale co to znamená? Očekáváte tedy, že my také zavedeme takováto cla, aby to bylo skutečně na bázi vzájemnosti? A to mutual benefit, tedy co to znamená? Co je tam to two mutual benefit? Co je naším společným, společným eh, prospěchem? ty, já si nejsem jist v případě cla, ale mně upřímně řečeno chybí norská vláda v Evropské unii. Byl bych rád, kdybyste tady byli s námi a kdybyste svým nouhou přispěli svými, se svými požadavky, se svými... A vždy, já jsem se vždy zasazoval za Norsko ve výboru. Zasazoval jsem se pro, za norské firmy. A dokonce tady byla tady byl spor s komisí a sice, když šlo o dumpy, antidumpingová cla v případě norského lososa. To bylo naprosto nespravedlivé. A já jsem zas, tehdy se zastával Norska a to je důvod, proč jsem tak hluboce zklamán. Když je to právě Norsko, které se v tuto chvíli nezasazuje za volný obchod, nýbrž naopak dává průchod protekcionismu. To není otázka technická, že se náhle jinak zvažují cla a tu a tam se šoupne nějaké procento. O to nejde. A proč bych já se potom tedy v budoucnu měl zasazovat za Norsko dál? Jestliže Norsko tak stěžuje možnosti odbytu švédského síra ve své zemi. Děkuji velmi. Děkuji, Kristofere. Pokud nechce hovořit nikdo další, pak chtěl, bych chtěl poznamenat něco já. Já se domnívám, že to, co mě pálí u tohoto tématu, je rozdíl mezi otázkou, co je možné z právního hlediska, ale e, i o právní možnosti hovořil s pochybnostmi zástupce komise. A tady máme tedy dvě věci. Co je možné z právního hlediska a to, co je běžné mezi přáteli. A to, co se možná dnes odsouhlasí v, v Moravském parlamentu a co možná nastane od prvního první, tak podle mého názoru to není pouze nezákonné, ale je to také neobvyklé mezi přáteli. E, já se domnívám, že se vždy lze o všem předem hovořit, ale to se nestalo. My hodně máme co dočinění se zemědělskými produkty a mezi nimi existují citlivé produkty. A možná i z tohoto hlediska mohu mít pochopení eventuálně pro oblast masa, ale nedomnívám se, že hortenzie jsou citlivým produktem z hlediska zásobování norského obyvatelstva. Já bych byl býval rád, kdybyste k tomuto tématu přistupovali přiměřeně. A vy, pane velvyslanče, jste dnes hovořil o bezcelních kvótách, ale vlastně tyto bezcelní kvóty nejsou bezcelní bezcelní, ale to, co je bezcelní, o tom hovořila komise, to se potom vypisuje na trhu, konají se aukce a potom ceny pro tyto takzvané bezcelní kontingenty se takto e, vydražují. Takže bezcelní kontingenty by neměly fungovat s aukcemi. To znamená, že bezcelní kontinenty jsou nakonec také na ně uvaleno clo ale je to samozřejmě protekcionismus a to je přesně to, na čem jsme se dohodli, že nechceme mít. A proto já bych vám byl velice vděčen, kdybyste eh, stanovisko komise, ale stanovisko parlamentu který se vyjádřil dnes a také v minulosti, doma vyřídili. Není to formální stanovisko tohoto výboru ani tohoto parlamentu, ale já se domnívám, že určitě jste získal dojem, že nejsme spokojeni se situací, která se v této oblasti nalézá. A nyní vidím ještě další poslance, kteří se chtějí chopit slova Helmut Scholz. Chtěl jsem pouze uvést jednu poznámku, která by nás měla vést k, zamýš- k zamyšlení. Před nějakou dobou jsme zde ve výboru hovořili o jednáních a měli jsme k tomu zprávu, také jsme hlasovali. A tam bylo několik otázek týkajících se výjimek. A ta problematika evidentně spočívá v tom, že v okamžiku, kdy se konají jednání, tak nevyjednáváme přesně Měl bychom tedy vyzvat obě strany, jak norskou stranu, tak i Evropskou komisi, aby zcela přesně a transparentně ukázala, co je předmětem takového jednání, čeho bylo dosaženo, kde jsou problémy, tak abychom se také mohli přesněji ptát. Protože pokud máme takové výjivky, tak, tak je akceptujeme, protože byly vyjednány a potom posléze se ukáže, že to tak říkajíc jsou určité produkty, určité kategorie zboží, která, které evidentně jsou pro tu či onu stranu důležité. A já se domnívám, to bychom připouštět neměli, nejbrž obou straně bychom se měli posadit ke stolu a dát najevo, že chceme ve vzájemném přátelském vztahu eh, mít naprosto jasné veličiny, které budou jasně pevně dány, tak, abychom věděli, o čem jednáme. Děkuji. Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí a proto bych rád předal slovo panu velvyslanci Norska pro další dodatečné komentáře či připomínky. Děkuji, pane předsedo. Je samozřejmé, že jsem si pozorně vyslechl všechno to, co jste řekli a e, v minulosti jsme vždy říkali, že to doslova vyřídím doma, ale vzhledem k tomu, že to je na internetu, tak vlastně to v Norsku již vědí. A vy jste tady hovořili o přátelském a konstruktivním duchu. Vzhledem k tomu, že my jsme nekonzultovali tarify, protože tarify jsou eh, v Norsku součástí rozpočtu a příprava rozpočtu je jeden z nejtajnějších procesů ve všech zemích a to platí určitě také pro členské státy EU. Celní tarify nejsou zveřejňovány, a vy také máte celní unii, ale u nás je to součástí celkové přípravy zpracování rozpočtu. A jestliže vláda takto rozhodla, a rozhodla před oficiálním sdělením, tak já jsem informoval jak komisi, tak také Evropskou vnější službu o tom, co lze očekávat – a že my také konstruktivně budeme jednat po předložení návrhu. Kolega z komise o tom také hovořil, že toto jsme udělali na všech úrovních komise, na úrovni expertů i komisařů. Pokud se týče ducha a písmene, tak já vím, že na to nahlížíme odlišně, ale já jsem se snažil vysvětlit, že když se na to díváte v celých souvislostech, což, co jsme dosáhli, když jsme začali provádět článek 19, tak to není protekcionismus. Tady to přineslo úspěchy jak pro nás, tak i pro vás. A já jsem řekl, že hodláme v tomto duchu dále fungovat a pokračovat. A toto to bylo také, jak jsem se snažil vysvětlit okamžitý dopad. Skutečná čísla týkající se vyše tarifu říkají jednu věc, ale podíváme-li se na skutečný dopad, tak my to hodnotíme tak, že to bude mít zanedbatelný dopad e, v krátké a střednědobé budoucnosti. Pokud se týče síra, tak tady byly dvě celní pásma ze čtyř 14. To znamená, že to není konec exportu síra do Norska. To jsou pouze dvě celní sazby. A pokud se týče tarifních kvót, my jsme používali a používáme aukci. To není běžné v mezinárodní obchodní politice, ale mnoho zemí to dělá ale my to tak děláme již opravdu dlouho. To je také věc, o, če, o které se hovoří v rámci VTO a revize VTO. Já nechci však ukázat nebo říci, že to je norská výmysl. To skutečně, tomu skutečně tak není. A pokud se týče dialogu, já jsem svůj první komentář zakončil tak, že Evropský hospodářský prostor um, obsahuje ustanovení, která takovýto dialog umožňují a také v závěrech rady jsme toto konstatovali, ale my máme také možnost pokračovat v tomto dialogu a my v tom zajisté pokračovat budeme. Na závěr bych chtěl říci, že já jsem rád, že jste mi dal příležitost vysvětlit v tomto výboru naší politiku a za to bych vám chtěl poděkovat. Děkuji. Děkuji, děkuji vám, pane velvyslanče. A nyní předám slovo Evropské komisi. Děkuji, pane předsedo. Já nyní budu hovořit stručně, pouze tři poznámky. Za prvé, pan velvyslanec říkal, že tarify jsou unilaterální rozhodnutí napojené na norský rozpočet. Já chci však připomenout, že mezinárodní dohody stojí nad národními rozhodnutími. A e, když jde národní rozhodnutí proti mezinárodnímu ustanovení, pak by mělo převažovat mezinárodní ustanovení. A tady pan velvyslanec hovořil o tom, že jsme byli informováni, ale je velký rozdíl informovat partnera o unilaterální rozhodnutí na místo konzultace. A potom také čísla pro parlament. Nové, nová cla pro sír bude eh, v 277%. To znamená, jestliže budeme prodávat a exportovat za e, sír za jedno euro, tak potom dovozce to bude stát 277 euro. Děkuji vám. Já se domnívám, že i pan předseda Morera sleduje tyto záležitosti velice bedlivě. Já bych nyní chtěl velice poděkovat panu velvyslanci, že si udělal čas a navštívil nás. A také ještě jednu připomínku. Vy jste se zmínil o tom, že eh, tento tato schůze je na internetu a že vaše vláda již je nyní informována a já doufám, že toto také povede ke změně stanoviska vaší vlády. Nyní bych chtěl ukončit tento bod a chtěl bych se dostat k bodu 19, což je přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a postupy na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami. So this is the first exchange of... Toto je první výměna názorů k této problematice Vyvolalo to také velkou eh, pozornost. Eh, komise revidovala eh, směrnici týkající se veřejných zakázek a je zde navrhován nový nástroj, který má podpořit vyjednávání a zlepšit přístup na trhy veřejných zakázek pro obchodní partnery EU. Je to zcela zásadní koncept, tak aby došlo k otevření trhu veřejných zakázek i pro třetí země. Nicméně eh, ze, eh, firmy z EU eh, poukazují na to, že EU e tedy propaguje multilaterální dohody v této oblasti. Komise zde vycítila potřebu předložit takovýto nástroj a byl bych rád, kdyby ještě předtím, než já e, zmíním e, svoje připomínky jakožto zpravodaj, e, kdyby nám komise mohla zmínit takový ucelený přehled, jaký je cíl komise, co komise předkládá a z jakého důvodu vítám tady zástupce komise z Digitrade. Děkuji, pane předsedo. Nejprve možná bych vám měl prezentovat tento návrh. Co se týče eh, komise, eh, je to problematika, která je velice významná eh, zde v období krize a my se snažíme navrhnout určitá řešení. Samozřejmě trh v EU je otevřený a pokud je o přístup z třetích zemí, velká část našeho trhu zůstává otevřená jak jste říkali, není tomu tak v ostatních zemí, eh, kde je nedostatečný přístup eh, na trh pro evropské firmy. Eh, máme problémy s férovou hospodářskou soutěží po celém světě. A není to pouze fakt, je to i trend, který se navyšuje na čím dál tím více úrovních se potýkáme s těmito problémy, ať už je to v Severní Americe či kdekoliv jinde, pokud chcete eh, se podílet na nějakém projektu, musíte být z té země. A to vede k celé řadě problémů. My se snažíme přesvědčit eh, země, aby eh, přistoupili k té společné dohodě v rámci VTO. A čelíme dotazům, jaká je situace tedy u nás. A vzhledem k tomu, že náš právní systém je postaven eh, tímto eh, směrem, eh, tak ve směrnici nebylo nic o přístupu třetí zemí na tyto trhy, takže bylo potřebné přijít s tímto konkrétním nástrojem. Některé členské státy eh, přicházely s opatřeními v rámci reciprocity a eh, v rámci tedy nějaké interní eh, soudržnosti jsme přišli s tímto nástrojem. Naším cílem je otevřít trh a měla by to být i podpora pro ostatní země, aby otevírali svoje trhy chtěme, eh, chceme to využít jako nástroj pro eh, vyjednávání a eh, chceme i posílit tedy konzistentnost v rámci té naší interní situace. Navrhujeme dva pilíře, ale je to založené na otevřenosti. To zna... Takže to hlavní pravidlo je tedy ta otevřenost. První pilíř, to je ta možnost eh, eh, vyloučit některá eh, výběrová řízení například pro ty sektory, které zůstávají uzavřené, pokud dostanou potvrzení od komise. My budeme vyhodnocovat, zda daný tržní segment je otevřený nebo ne. A druhý pilíř komise, pokud o tom bude přesvědčená po nějaké podrobné analýze, může zahájit eh, konzultace s nějakou příslušnou vládou, pokud by docházelo k diskriminaci a eh, eh, případně přijmout opatření jménem 27 členských států vůči této zemi. Takže pokud ta daná země systematicky uzavírá ten svůj přístup na trh, tak bychom měli toto proti opatření. S tím, že ale hlavním cílem stále zůstává ta otevřenost. Eh, situace je taková, zatím nemáme eh, nějakou komplexní politiku EU v oblasti zadávání veřejných zakázek a eh, vzhledem k tomu, že je tady čím dál tím větší riziko protekcionismu, chceme tedy zabránit tomu, aby státy zavíraly svoje trhy a chceme mít nějakou ucelenou komplexní politiku v této oblasti a rovněž chceme mít eh, větší eh, vyjednávací sílu na celosvětové úrovni. Pokud eh, dovolíte, pane předsedo, vzhledem k tomu, že je to společný návrh, já bych chtěl dát i slovo kolegovi z DG Mark. Děkuji. Já bych se chtěl zabývat aspekty jednotného trhu. Tento návrh harmonizuje koncept, jakým je možné zamítnout účast ve výběrových řízení ze strany subjektů z třetích zemí. Takže tam, kde jsou otevřené tendry a také mohou se zúčastnit eh, tendru do 5 milionů euro, ale eh, nad tuto hodnotu mohou být zahraniční subjekty eh, odmítnuty, pokud se v příslušné zemi nezaručuje evropským firmám stejné zacházení. 60 veškerých kontraktů v Evropské unii bude otevřeno zahraničním subjektům, protože jdou do 5 milionů euro. Děkuji vám, komise, a já bych také se chtěl vyjádřit jako zpravodaj. Tedy komise to ještě jednou řekla ten základ to, této věci. Bohužel v minulosti jsme měli velice dlouhé spoždění, protože jsme se interně v parlamentu nemohli dohodnout mezi oběma výbory, kdo je pro co příslušný. Domnívám se, že z našeho pohledu jsme našli nakonec velice dobré řešení a tím pádem jsme zaujali vedoucí pozici ve většině těch článků. Přičem říkám otevřeně, že mám trošku pochyby nebo obavy, protože ještě v dalším výboru probíhá podobný dokument, kde tento nástroj, kteří by chtěli, tak říkají, s zadními dvířky přinést k tomuto tématu další dokument. Ale já bych byl rád, kdyby k tomu nedošlo v IMKU. A sice především proto, že nemohu pochopit cíl, který sledují. A kromě toho v minulosti jsme zažili jedno téma, která byla velice podobné, co se týče atmosféry i dneska jsme se tím zabývali, a sice Militarium Assets. Já se domnívám, že bychom se v této věci neměli opakovat v podobně jako tak, když to bylo v případě Made in. A sice eh, tehdy šlo o to, že kolega Muskatiny se, se snažil prostřednictvím kolegy Members prosadit tuto věc, ovšem potom to v radě žalostně ztroskotalo a potom jsme měli druhou situaci a sice kolega Muscatini měl zprávu, pak to dva roky leželo a nic se nedělo a není se rozhodli to zrušit. Proto bych byl rád, kdybychom se společně mohli zamyslet nad tím, aby tato věc neskončila podobným způsobem jako věc made in. Z tohoto důvodu jsem se také přemýšlel nad tím, jakým způsobem bych měl postupovat sám. Zaprvé jsem navrhl, abychom vytvořili časový plán, který nám dá určitou časovou výhodu a který nám dá také možnost jít pro čas a čas pro jednání s radou. Už jsem vedl určitá jednání s, před, s předsednictvím rady a s některými členskými státy a podle mého názoru je tomu tak, že v současné době v, rám, v radě existuje celk blokovací menšina, která vůbec nechce jednat o této věci a jak jsem řekl, nechci vy... A protože nechci, aby se opakovalo to, co bylo s věcí Made in, tak bych, nech, tak bych byl rád, kdybychom my v rámci parlamentu našli široký konsenzus, protože musí, aby, tak, abychom rychle rozhodli a potom, aby se celá ta věc odeslala do rady. Nýbrž bych si přál, abychom zaprvé si vzali dost času na to, abychom dosáhli širokého koncenzu zde v parlamentu k tomuto tématu abychom potom dřív než budeme hlasovat ve výboru, už také jednali s radou, tedy s členskými státy, a o tom, zda by nebylo možné přece jenom dosáhnout nějakého pokroku přímo v radě. A když a to je věc, o které jsem se zmínil už také včera, v souvis, řekl jsem to nadcházejícímu irskému předsednictví, který neměl bych vůbec žádný problém s tím, kdybychom ten časový plán u nás provedli rychleji, kdybychom urychlili naše jednání. Avšak přesto domnívám se, že my jako parlament máme silnější pozici do doby, než jsme hlasovali, protože do té doby můžeme kterékoliv téma zde ve výboru opět vyvolat a můžeme vstoupit do dialogu s jinými institucemi, zatímco, zatímco pokud už jsme jednou to schválili a pokud to plénum schválilo v prvním čtení, tak v takovém případě už jsme tak říkajíc za dveřmi. A to bych nechtěl v této věci, protože mám dojem, že u nás v parlamentu existuje široká většina na to, která by spřála tento dokument mín a proto bych byl rád, abychom využili příští týden skutečně k tomu, abychom vedli intenzivní jednání o tom, co je třeba změnit, které věci je třeba optimalizovat a tady bych rád uvedl pouze několik bodů. Jednak už od roku 2004 v oblasti utilities jsme měli možnost eh, tak články 858 vyloučit a podle mého názoru tyto oba články v posledních osmi letech ani jednou nebyly použity. A proto z mého pohledu nemá žádný velký smysl, pokud bychom přijali eh, kdybychom přijali nařízení, který pokrývá celý public eh, market a eh, tedy veřejné zakázky, přičemž eh, pokud a to s, to s předpisy, které už 8 let vůbec nebyly použity. Tedy, tak pak si klademe otázku, co z toho se třeba vyvodit. Možná, že bychom ten či onen detail měli přece jenom pozměnit a dále přál bych se, aby se nám skutečně podařilo, až tuto věc se nám podaří prosadit, a pokud to, mám, pokud to myslíme s tou vzájemností vážně, tak v takovém případě, abychom tím pádem měli velkou páku. A sice podívejme se na to, které, smysly, které články mají smysl, je to, co je v šestce, to znamená, že jednotlivé obce se pokusí stát součástí evropské zahraniční politiky, které jsou, dále jsou to články 8 a 10, a proto mou prozbou a mou, mou nabídkou ke zpravodajům je, že bych byl rád, kdybychom zde ve Štrasburku v příštím týdnu se sesedli a dohodli se na tom, jaká je situace také mezi stínovými zpravodaji, jaké tam panují názory, tedy jaké rozhovory s kým chceme vést a já jsem připraven vést eh, jednání a vzít sebou také stínové zpravodajce, protože mým zájmem je, abychom v celém parlamentu měli širokou většinu, protože pokud ji nebudeme mít tady, tak v takovém případě nikdy nepro, neprolomíme blokádu, která existuje v radě. A dále bych si nesmírně přál, abychom s těmi členskými státy, které v současné době blokují, pohovořili už předem a možná dosáhli určitého řešení. Neboť jsem pevně přesvědčen o tom, že pokud se nám nepodaří v pevním čtení v této věci společně s radou najít řešení, to znamená, pokud my ukončíme první čtení a potom půjdeme do na jednání trilogu a podobně a budeme potřebovat nějaké další čtení, tak v takovém případě už se nám podař, nepodaří tuto věc uvést, dovést do konce do příštích evropských voleb. To znamená, potřebujeme zaprvé široký koncens v rámci parlamentu a potom najít koncens s radou, dojít k prvnímu čtení. A v tomto smyslu bych taky byl rád, kdybyste rozuměli tomu časovému plánu, který právě navrhuji, který je pojat poměrně široce, poměrně velkoryse, ale o co jde? Jde o to, abychom nezažili s, tímto, s touto věcí to, to, to, co jsme zažili s věcí Made in. Děkuji vám nyní dám eh, slovo eh, stínovým zpravodajům. Nejprve kolega Susta. Grazie, grazie presidente. Děkuji, pane předsedo. Jako první bych chtěl říci, že velice rádi přijímáme pozvání, abychom se ve Štrasbursku setkali, abychom se více pohroužili do tohoto tématu. A za druhé, sdílíme to směřování eh, tohoto návrhu nařízení. S tím souhlasíme, s tímto směřováním, neboť si uvědomuje, že to velice důležitá oblast, tyto veřejné zakázky, a že i zde mezinárodní předpisy vykazují dost nedostatků. To znamená, jsou zde určité země, ty, které rychle pokročí, které už a pomalu ty země, které se rychleji rozvíjejí a stávají se pomalu konkurenty v nejrůznějších oblastech pro, pro evropskou ekonomiku, tak ty se ne, nepřipojili k dohodě a tím pádem potřebujeme tím pádem potřebujeme mezinárodní právní nástroj a potřebujeme podmínky vzájemnosti. Tedy ta iniciativa jako taková je žádoucí a je stvítána. Daleko víc pozornosti by se mělo věnovat některým článkům, je to 6, 8 a 10, ty je třeba skutečně přeskoumat velice podrobně. A domnívám se, že správným přístupem zde je pokrýt co možná vše, tedy vše, co se v současné době utváří, což jsou tři směrnice v současné době, které jsou ve výboru IMCO. A k tomu také už existují také interní stanoviska. Tedy to jsou věci, kterých si vážíme, je to vítaná věc, je to dobré téma a je dobře, že jsme se do něj pustili a musí to také probíhat eh, v horizontální spolupráce s IMCO a INTA. Je to totiž velice citlivá otázka a bylo by dobré, kdybychom se také zamysleli trošku nad tím, jak to vypadá nad 12 milionů, což je 7% veškerých zakázek, ale nejenom to, měli bychom také přemýšlet, možná daleko intenzivněji, toho, co je pod úrovní 5 milionů. V některých branžích je to přece důležitá věc, protože právě v případě malých a středně velkých podniků, a my neustále zdorozňujeme, jak jsou důležité a jak nám jsou blízko srdci, tak ty jenom málo kdy se dostanou přes ten práh 5 milionů. A potom ještě jedna věc. A sice eh, zpravodaj, který dnes byl, tak, který dnes také vede tuto schůze, vyjádřil určité obavy. Ale já bych chtěl říct jednu věc. Měli bychom postupovat obezřetně. Měli bychom neboť obezřetnost je dobrou rádkyní pro nás. A také to souvisí s určitými politickými záležitostmi. To poučení, je to poučení, které si odvo, odvozujeme z akce Made in. A tady bychom tedy neměli být příliš překotní. Skutečně měli bychom se nejdříve zabývat tím, co komise a co rada chtějí. Komisi jsme, myslím, rozuměli. Jinak by nenastal ten legislativní návrh. Ale jak to vypadá v radě? Do jaké míry se k tomu, jak staví rada? Víme z části u jiných zpráv, tam jsme se mohli seznámit s tím, jaké bývá chování rady, ale tady možná si toho trošku osobujeme příliš. Tedy možná, že tím by bylo možné skončit a že a je to úkolem komise na jedné straně a parlamentu na druhé straně, abychom my oba společně skutečně vytvořili dobrou institucionální strukturu. A ta musí mít mimo jiné také povinnost, abychom pracovali, tak říkajíc, bok po boku. A abychom společně se obrátili na radu. Tedy abychom se politicky pokusili zjistit, zda rada si je vědoma té skutečnosti, že ty určité snažící se země skutečně si zaslouží více naší povinnosti. Je třeba je povzbudit na cestě k demokracie, k respektování lidských práv, více směrem k blahobytu pro obyvatelstvo, ale ty země, které už překročily takový ten práh a které přitom nedodržují eh, do demokracii a pošlapávají lidská práva, aby měli konkurenční výhodu, tak v takovém případě to je špatně. V takovém případě jim nemůžeme říct, nemůžeme akceptovat, že řeknou, že jsou to eh, rozvějící se země a tudíž, že se s nimi má zacházet nějak tolerantní. To ne. A na závěr, pane předsedo, bych chtěl říct, že ty záměry, které jste přednesl, také v souvislosti s Made In, tak to je věc, která se nesmí opakovat. A v takovém případě zde musíme najít trošku jiný přístup. Tedy made in to byla jedna věc, ale teďka už jde o ně, teďka je to jiná situace, protože v těch předchozích směrnicích týkajících se veřejných zakázek, tak tam domnívám se například na výbor pro vnitřní trh, anebo na náš výbor, tak ty staré směrnice týkající se z veřejných zakázek, tak ty obsahovaly přes zásadu vzájemnosti, ale v těch, v těch nových směrnicích to zmiz, tuto, tato doložka vzájemnosti zmizela. A IMCO tady přednesl určité návrhy. Už před několika měsíce, už před několika měsíci jsme řešili, že se má jednat o evropský zákon a pokud budeme mít normy, které nejsou zcela zřetelné, tak to znamená krok zpět v takovém případě už nebráníme tuto vzájemnost a z tohoto důvodu někteří z nás přišli se změnami k těm směrnicím, které byly přijaty v IMTA, proto, v IMTA protože tady existuje riziko, že bude provedeno legislativní hlasování a toto nařízení to sice obecně zastává naše názory eh, a naše pozice, ale může to vést tomu, že nedosáhneme žádného pokroku, nejbrž, že za pár měsíců už nebudeme mít tu ochranu, jak to bylo doposud. A to je také důvod, proč jsme vnesli tyto změny. A bohužel musíme litovat toho, že že Inta to ne úplně vždy, výbor Inta to ne vždy úplně chápal. Jsem rád, že v tuto chvíli se na tom pracuje, protože to je směr, který je správný. Ale v případě nařízení to příliš nepokračuje. Imko to také bude ještě probírat a definitivně z toho potom musí také něco vzejít protože na konci budeme mít nikoli nařízení, nýbrž směrnice, které budou umožňovat přístup všech a to je v zásadě to, čemu chceme zabránit. A z tohoto důvodu, domnívám se, má nesmírný význam, že z, abychom zde došli k dobrému závěru tuto věc a rozhodně jsme si vědomi toho, že to nesmí pokračovat a postupovat tak, jako v případě Made in, protože tam došlo k velké ztráce. A ochrana našeho systému, protože tím bychom přišli o ochranu, kterou v současné době chceme využívat. Děkuji. Now have on my list eh, Nyní na, mám seznamu kolegu Kazak. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já jsem toho názoru, že tato rozprava je velice aktuální a důležitá. Vítám myšlenku hlavního zpravodaje uspořádat schůzku mezi ním a hlavními s něj novými zpravodaji, tak abychom všichni rozvíjeli stejnou strategii. Tato tato tématika je významná, aktuální, mimořádně důležitá a proto potřebujeme Evropský parlament tak, abychom mohli ovlivnit závěrečné rozhodnutí. Když hovoříme o veřejných zakázkách, pak je to ta nejspornější záležitost, protože tady se hovoří o státních zakázkách, které platí daňoví poplatníci. A v tomto případě, jestliže je propojen veřejný a soukromý sektor, pak tady musíme sledovat dva hlavní cíle, které jsou však někdy protichůdné. My potřebujeme tu nejvýhodnější cenu pro daňové poplatníky a druhý cíl je ten, že chceme a potřebujeme podporovat místní domácí průmysl a ekonomiku. Tyto dva cíle jsou legitimní, ale někdy dopadají extrémně, protože někdy dosahujeme našich cílů za nízkou cenu a trva, e, trpí kvalita. V těchto případech dáváme také přednost národním monopolům a volný obchod trpí. A proto proto se domnívám, že dnešní debata se nemá tolik zaměřovat na to, zdali jsme pro nebo proti reciprocitě, či protekcionismu, či volnému obchodu. Já jako liberální demokrat bych chtěl, aby tato debata se zabývala i jinými aktuálními záležitostmi a cíly. A například tím, jakým způsobem bychom mohli podporovat naše podniky, jakým způsobem bychom mohli do nutit naše obchodní partnery v třetích zemích otevření trhu. A potom také, jaké nástroje může poskytnout Evropská komise tak, aby se těchto cílů dosáhlo v rámci mezinárodních obchodních dohod. A já se domnívám, že ten první přístup sledovala komise a především šlo o to, jakým způsobem lze otevřít trh třetích zemích pro evropské podniky v oblasti veřejných zakázek. Neboť samozřejmě máme tuto dohodu pro státní zakázky, za Toto je zakotveno ve VTO a také EU je jednou eh, smluvní stranou VTO, ale na druhé straně máme velké rozvíjející ekonomiky, které nejsou smluvními stranami VTO a také nepodepsali žádné dohody o volném obchodu s EU. Například se jedná o Čínu a právě proto narážíme na celou řadu problémů a naše politika v oblasti veřejných zakázek a také zahraniční politika veřejných zakázek má své slabiny, protože my otvíráme naše trhy pro třetí trhy, ale naši partneři se nechovají recipročně což nám bere eh, příležitost žádat stejnou věc, protože nemáme nástroje, které by byly dostatečně spolehlivé, kterých bychom mohli využít. Proto já navrhuji to, co se v ná... Eh, promiňte, já podporuji to, co se v návrhu navrhuje, to jsou především články 8 a 10. Potřebujeme průběžné konzultace a jestliže se nedospěje ke vzájemně dohodě, pak musíme také udělat vzájemná a reciproční opatření. A článek 6 nám nabízí další možnosti. Ale podle mého názoru tento článek je v rozporu s prvním postupem a myslím si, že oba dva postupy by mohly fungovat v rámci jednoho dokumentu, protože to by vedlo k neveselé situaci. Například, jestliže Evropská komise zahájí jakýsi postup proti Brazílii na základě článku 8 a 10 a ve stejné době, jestliže zamítne nabídku či účast ve výběrovém eh, řízení, potom to také spochybní první postup a jaký bude posléze postup, jak budeme tedy postupovat. Budeme požadovat otevírání trhu třetích zemí a nebo budeme postupovat oko za oko, zub za zub. A oni budou otvírat, zavírat své trhy stále více. Takže my především musíme eh, otevřít, pokusit se o otevření trhu třetích zemí. A na to musíme stále myslet při diskusi o těchto návrzích. Děkuji vám, děkuji vám. nyní za zelené. E, děkuji, pane předsedající. E, při tomto přepracování se jedná také přepracování jiný směrnice týkající se veřejných zacházek. Známe ty klasické směrnice o společném trhu, kde jsou integrována určitá kritéria sociální, ekologické a podobné, ale tady jsem poněkud překvapen tímto návrhem na řízení v tom dnešním kontextu, v krizích, v krizovém kontextu, protože my se nacházíme ve hluboké krizi. Zažíváme, zažíváme špatnou situaci, špatný vývoj v oblasti ekonomiky a průmysl, Domníváme se, že ta americká cesta, a domníváme se přitom, že ta americká cesta je špatnou cestou. Není to tak, že máme určité, určitá použení, poučení a určité obchodní e, nástroje. Není možné v tomto kontextu krize také se něco učit od Spojených státech, neboť pokud se rozumím, pokud správně rozumím tomu cíli, o který komise usiluje, tak je to tak, že se říká, že potřebujeme nátlakový prostředek, možná včetně od, na, na, opatření odplaty vůči těm, kteří své veřejné zakázky neotvírají pro naše podniky. Tedy domnívám se, že to nebude příliš mnoho případů, ale lze předpokládat, že se to může ještě dále vyvíjet. Ale bereme tedy na vědomí, že nejčastěji tomu bývá tak, že státy respektive korporace, které vypisují určitý tender, tak stanoví určitá kritéria, aby bylo zabezpečeno, že se bude jednat o podnik z vlastní země, který to nakonec vyhraje. Ale eh, jsem si vědom toho, že to může vyhrát firma z Polska, z Číny a takovéto tendry eh, se mohou násobit a může eh, to vyvolat celou řadu otázek. Za prvé tedy eh, je tady ta logika, že chceme více otevřít veřejné zakázky dalším státům. Je tady eh, zcela evidentní otázka Číny, dalších eh, států, které jsou spíše uzavřené a z tohoto hlediska otázka reciprocity je dle mého názoru legitimní. Musíme si nicméně dát pozor, abychom nemíchali státy jako Čína, které Eh, nejsou možná nejrozvinutější eh, ekonomiky, pokud jde o průměrný příjem na obyvatele, nicméně jsou to velké průmyslové mocnosti. Pak jsou eh, rozvíjející se země a bilence, pokud jde o politiku liberalizace těchto zemí, je taková, že, a můžeme hovořit o různých bilancích, ale díky snížení celních tarifů oni přišli o e, nástroje e, veřejné politiky. A systémy e, vnitřního zdanění jsou velice slabé a my tady potenciálně říkáme, že oni již nemají rozpočtové zdroje, ale nástroj veřejných zakázek již rovněž nebude tedy nástroj pro jejich rozvojové politiky. Takže musíme si položit tu otázku, jakému typu trhu se chceme otevřít. Ale to, co mě neustále fascinuje, já jsem to již několikrát zmiňoval, že Spojené státy, Čína či další, Brazílie, mají obchodní politiky, které eh, jsou ve prospěch jejich eh, průmyslových politik eh, a ty jsou velice explicitní, jasné, mocné, ale logika Evropské unie je, že tato Eh, obchodní politika ve prospěch eh, průmyslové politiky je špatná. My jsme stále v té logice, že otevřenost eh, prospěje našemu průmyslu a ne to, že by naše obchodní nástroje měly sloužit průmyslové politice Evropy. A já si myslím, že pokud budeme pouze fungovat na té logice otevřenosti, vzájemné otevřenosti a ne logice, kdy řekneme, jaké jsou naše zájmy, které chceme hájit eh, především v období krize, jaké jsou tedy naše ofenzivní zájmy eh, v celosvětové ekonomice 21. století. Pokud si nepoložíme tuto otázku a pokud řekneme, že eh, s těmi státy, které mají malý finanční manévrovací prostor a pokud řekneme, že 20% HDP to eh, není eh, nástroj, tak eh, to mě neustále fascinuje. My takto dogmaticky vlastně vynecháváme veřejné zakázky z toho nástroju, nástroje průmyslové politiky. Takže máme tady před sebou tento návrh a my nadále zastáváme názor, že eh, veřejné zakázky by měly být nástrojem pro evropskou ekonomiku. Ne, neměl by to být eh, celoplošný protekcionismus, nicméně eh, určitá opatření musí být. V minulém týdnu jsme v parlamentu diskutovali o čínském dumpingu. Vy budete říkat, že se ho netýká tohoto nařízení, ale částečně se toho také týká. Když Evropa je tedy smluvní stranou VTO společně s japonským eh, proti Kanadě eh, ohledně politiky, která eh, vedla tedy k té geografické separaci veřejných zakázek, tak pak si poslechneme Kanadu, která hovoří, že pokud jde o boj proti klimatickým změnám a energetika, tak oni řeknou, že to je jejich Eh, rozhodnutí podporovat místní firmy, místní malé a střední podniky. A já si myslím, že to není hloupé v tom eh, světě, ve kterém dnes žijeme. A komise eh, to takto zamítne a řekne ti američané, oni ničemu nerozumí, nerozumí celosvětové ekonomice a já si myslím, že je to podivné. Doufám, že Daniel jakožto zpravodaj ponese dál tuto diskusi Eh, a já bych chtěl opravdu, abychom si to mohli prodiskutovat, eh, zda tedy v tom světě, ve kterém dnes žijeme, eh, zda tedy američané a číňané, kteří mají obrovské obchodní politiky, některé nástroje samozřejmě, dumpingové nástroje, odsuzujeme, ale nemůžeme odsoudit tu jejich snahu. A my říkáme, že my tuto snahu nemáme, že chceme mít pouze reciprocitu, já myslím, že to je téma, kterým bychom se měli podrobně e, zabývat a já doufám, že Daniel jakožto zpravodaj to, to opravdu využije. Děkuji. Děkuji vám srdečně a nyní bych chtěl dát slovo paní McClarken za EKR. Děkuji, pane zpravodaji a pane předsedo, pro dnešní den veřejné zakázky eh, dělají asi 19 celoevropského HDP. To znamená, že to je velké číslo. Nyní jsme v ekonomické krizi a musíme opravdu dodávat skutečné hodnoty za naše peníze. A komise dnes hovořila také o svých návrzích a já bych komisi také chtěla položit určité konkrétní otázky, tak abych správně chápala zaměření tohoto návrhu a odkud vlastně veškeré snahy pochází. Já bych se chtěla zeptat na konzultace s členskými státy a podniky. Vy říkáte, že tento legislativní návrh je podporován a já bych chtěla znát jména členských států a odvětví, o kterých jste hovořili a se kterými jste hovořili v rámci konzultace. A zajímá mě také e, vaše myšlení v souvislosti s tím, že říkáte také o to, že celý proces otevírání trhu pro veřejné zakázky probíhá disproporčně. A také jsem si přečetla výzkum z Mezinárodní obchodní dohody a komory. E, tady se také hovoří o tom, že některé zakázky a smlouvy e, jdou až do výše 60%, protože my chceme, aby opravdu vyhrávali ve veřejných zakázek nejlepší ukazeči. A také členské státy se zabývají volným pohybem zboží a tento volný pohyb může být narušen právě dnešním návrhem. Můžete mi to ještě vysvětlit a také celý proces eh, by mě zajímal také z právního hlediska. Co na to říká právní služba a Evropská vnější služba? Protože to je záležitost, která se týká zahraničních vztahů a mě by zajímalo, co v této době můžeme konkrétně udělat. Děkuji vám. A nyní ještě dva další kolegové by chtěli hovořit. Za GUE. Yeah. Yeah, I had raised my hand. Ehm, Domnívám se, že je to velice důležité téma. A rád bych všem kolegům, ke všem se připojil a k vám také, neboť v, tom, že se, v tom, že potřebujeme více času, především potřebujeme porozumění ohledně dlouhodobých cílů tohoto návrhu. Pokud hovoříme o, pro, hovoříme o prolínání trhu, tak jsme u otázky, o které jsme diskutovali dnes ráno, a také v minulých měsících a týdnech, totiž jakým způsobem, jaký je to se vztahem investorů vůči státnímu sektoru. Nejsou, nejsou také součástí těchto eh, problémů, do jaké míry otevíráme trhy, jestliže ekonomický vývoj jednot, když, když je ekonomický vývoj v různých zemích různý. Dneska se hlasovalo například nebo včera to bylo, bylo to dnes, o, včera jsme k tomu měli diskusi a dneska se diskutovalo a hlasovalo o dohodě s Peru a Kolumbií. A co to znamená, když se, co to bude znamenat, když se budeme podílet eh, v reálné situaci na jejich veřejných zakázkách? Je to skutečně plus pro rozvoj v tamnější zemi? Já se domnívám, že celá otázka otázek, které se nacházejí také v jiných dokumentech, jsou s tímto tématem spojeny. A také to, co jste řekl vy, to, to, je vlastně, to co dělá IMCO, je naše interní předpis kompatibilní s tím, o čem diskutujeme a co, čeho chceme dosáhnout v otázkách vnějších, tedy kompatibilita předpokládaných dokument, nástrojů a směřování. To je věc, která je skutečně předmětem našich rozvah. Znamená to tedy, že také máme co dočinění s příslušnými kapitolami a úseky v již existujících FTS. Tedy do jaké míry jsme tedy kongruentní? To je otázka, kterou, která zatím přede mnou zůstává nezodpovězená a jinak také to, co řekl Janek, tak to, Janek to také považuji za velice centrální otázku. My zde hovoříme na tomto návrhu o zcela konkrétních polit, na základě politické a ekonomické situace v EU. A to je krize, tedy jakým způsobem se dostaneme z toho, že se z této situaci, že se budu otvírat na venek pouze tak, jak se venek otevírá vůči mně, to znamená, je to cesta ke skutečné partnerské kooperaci. A to je otázka, která je předmět, a to je věc, která je předmětem mé otázky, protože to představuje výzvy ekologické, tržně hospodářské, pracovně právní a tak dále, pracovně politické a tak dále. A z tohoto důvodu domnívám se, že bychom si měli dát dost času a měli bychom skutečně bok po boku s IMKem se zamyslet nad tím, kterým směrem se tento nástroj má ubírat. O tom bychom měli společně diskutovat. Děkuji. Velmi děkuji. Eh, A nyní ještě další kolegové, nejdříve Kristofr, děkuji. Já budu velice kritický. A mám čtyři body, které chci zmínit. Za prvé si musíme sami položit otázku, proč máme začínat s veřejnými zakázky pro, já z mého hlediska tomu rozumím tak, že potřebujeme mít spravedlivý postup mezi lidmi, kteří se ucházejí o státní peníze. Žádná korupce a tak dále. Za druhé, získejte co nejvíc za nejmenší část peněz, protože opravdu jde o to, aby daňoví poplatníci dostali hodnotu za peníze. A z tohoto hlediska já si opřímně myslím, že tento návrh můžeme opravdu těžko pochopit. My jsme si vyslechli a myslím si, že bylo opřímné od komise, když řekla, že to je protekcionistická záležitost. Také Pascal Lamy, předseda, bývalý předseda VTO, také hovořil o nově zmáhajícím se protekcionismu a na to zrovna pišný nejsem. Já se také domnívám, že když komise hovoří o tom, že 60% trhu bude otevřené, ano, to hovoří samo za sebe. Jestliže tady máme Eh, vlastně to, že nechceme být protekcionističtí a tady hovoříme o 60% otevřenosti. A současné době, v době krize, opravdu prostupuje svět nový protekcionismus a to je pro nás špatné. A za druhé, ze striktně evropského hlediska, když my jsme v ekonomické krizi, tak se tomu dá těžko rozumět. Já již jsem několikrát slyšel pana Baroza, který hovořil o pobídkách, kolik musíme také investovat do veřejného sektoru pro stimulaci ekonomiky, ale já vůbec nechápu, jak by tato legislativa podpořila tyto pobídky, jenom všechno se zdraží. Jestliže vyloučíte nejlevnější nabídky, tak to bude něco stát. To potom zdraží eh, státní investice. A jestliže si to někdy nemůžeme dovolit, tak je to v současné rozpočtové situaci. Já eh, se já doufám, že by se tím měli zabývat nejenom ministři obchodu, ale také ministři financí, kteří by se měli dotazovat také na dopady, důsledky tohoto návrhu. Jaké by byly ekonomické dopady tohoto návrhu? Já beru na vědomí, že toto je pokus o otevření trhu v zahraničí, že já se však obávám, že takto to fungovat nebude. Není to eh, jako je to v Americe, že bychom řekli ano, eh, že budeme říkat ano, otevřeme náš trh, ale my stále budeme fungovat jako oko za oko. A eh, Čína neřekne, my jsme udělali trochu chybu a otevřeme svůj trh. Já si myslím, že to bude přesně naopak. A komise, možná, že jsem ji úplně neporozuměl, ale podle mého názoru komise hovoří o obavách, že dojde k fragmentaci vnitřního trhu a jde o to, abychom zodpovědným způsobem tuto fragmentaci zastavili tady hovoříme o různých záležitostech. Zdá se, jako kdyby komise byla tlačena členskými státy, aby něco udělala. A tak já si komisi nepředstavuji. Jestliže členské státy chtějí v této oblasti něco udělat, takže jestliže smlouva z eh, členské státy by chtěly rozmělnit členský eh, společný trh, pak by měla komise proti tomu zasáhnout jako strážkyně smluv a ne, aby se nechala komise zatahovat členskými státy do těchto patálí, tak aby jednala podle toho, jak členské státy hrají. A potom GPS Jestliže nevyloučíme státy GPS, tak eh, ne spochybníme vlastně tento celý proces GPE. My máme tedy tento proces GPE a eh, myslíme si, že je to dobrý proces. Já myslím, že naším rozhodnutím to spochybňujeme. Já doufám, že země GPA budou vyloučeny a doufám, že mi to komise potvrdí. Děkuji, pan Viva, prosím. <clears throat> Ano, eh, já si myslím, že tato zpráva přichází příliš pozdě, měla přijít mnohem dříve a já bych toho rád využil a řekl, že je třeba ztratit co nejméně času a musíme to co nejrychleji eh, odsouhlasit, schválit, odhlasovat. Protože pokud nebu- nenastolíme eh, spravedlivý obchod, spravedlivou výměnu, tak státní protekcionismus eh, zvítězí. Protekcionistické tendence některých států se již velice silně projevují a jediná možná reakce na tento protekcionismus je právě ta odpověď spravedlivým eh, obchodem založeným na třech principech reciprocita, rovnováha a dodržování mezinárodních norem, tak jak jsou zakotveny v těch hlavních dohodách eh, a můžeme tady hovořit o těch rozvíjejících se ekonomikách, eh, ať již je to tedy průmyslové či duševní vlastnictví. Hovořím o reciprocitě, reciprocita eh, s našimi partnery, tedy eh, hlavní eh, rozvinuté ekonomiky a ty rozvějící se, které se již rozvinuly. Na druhou stranu ale ty země, které se potýkají s problémy, tedy to jsou ty nejchučší rozvojové země a nejméně rozvinuté země, tak tam musí být určitá asymetrie, abychom je vytáhli nahoru. Reciprocita, pokud Čína může eh, získat eh, výstavbu eh, dálniční, dálničního úseku mezi Varšavou a Berlínem, tak stejně tak naše firmy by měly být schopny získat stejnou zakázku v Číně, ať je to výstavba silnic, telekomunikací, železnic a tak dále. A dobře víte, že dnes je to absolutně nemožné. Tyto trhy jsou stoprocentně uzavřeny. Já se nechci zaměřit pouze eh, na eh, Čínu. Pokud eh, Bombardier, kanadská firma, může získat ve Francii zakázku na výstavbu souprav metra a tramvají, tak my, jakožto evropské firmy, bychom měli mít možnost soutěžit na stejném trhu v Kanadě, ale to není možné a to není reciprocita. A není tedy důvod stáhnout se před touto realitou. A my, jakožto Evropa, jsme velká obchodní a hospodářská mocnost, zůstáváme nejvýznamnější e, obchodní mocností a máme e, silné vyjednávací možnosti. E, čínské vývozy do Číny, do Evropy, pardon, to je 293 miliard euro. Export z Evropy do Číny, to je 150. Sami si můžete vypočítat rozdíl. Takže eh, musíme vyjednávat s Číňany a to také děláme a dosahujeme i určitých eh, úspěchů, protože eh, v rámci té bitvy ten čínský trh se postupně otevírá. Příliš málo, ale je třeba pokračovat. Ale pokračovat jak? Musíme přijímat i ochranná opatření, pokud nejsme schopni získat veřejné zakázky v Číně, tak v tom případě nesmíme akceptovat, aby Číňané eh, získali takovéto zakázky v Evropě. To není zas tak komplikované a našeho daňového poplatníka to nebude stát za stolik. Eh, alespoň se vyhneme eh, rostoucí nezaměstnanosti. Musíme být schopni hájit nejen spotřebitele, ale i výrobce musím konstatovat, že naše veřejné zakázky jsou mnohem otevřenější než veřejné zakázky našich konkurentů. To potvrzují veškerá data. A my, jakožto Evropané, mnohem méně využíváme ten eh, defenzivní arzenál eh, VTO, mnohem méně než naši hlavní konkurenti. Mnohem méně eh, používáme antidumpingová opatření, ty různá ustanovení eh, ohledně boje proti subvencím a tak dále. Některé Eh, zatímco někteří naši konkurenti z těch rozvíjejících se eh, ekonomik jsou eh, nadměrečně dotováni z různých titulů a máme tady pak deformovanou hospodářskou soutěž, která ničí naše výrobní podniky. Jak dlouho ještě budeme toto přehlížet, jak dlouho bude trvat, než na to zareagujeme. Ten text, který je zde předložen, jde správným směrem, je inspirována reciprocitou, což je naprosto v pořádku. To je ano, základní princip, který musíme prosazovat a musíme eh, jej prosazovat co nejrychleji, protože skutečně tady se eh, dostáváme do eh, jakési časovky. V evropských zemích se čím dál tím více volá pro protekcionismu a Eh, ten hlas je čím dál tím hlasitější a pokud nejsme schopni eh, nastolit nějakou eh, politiku, která bude fungovat, tak protekcionisti zvítězí na úkor nás všech. Merci bien, monsieur. Děkuji. Pan Weber a pan Langen. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, máme spoustu společných věcí ve výboru a teď musím poukázat na fundamentální rozdíl oproti kolegu Fellnerovi. Totiž nemáme tu představu, že nejlevnější cena rozhoduje o nabídce. Není tomu tak. My chceme, aby na u veřejných zakázek rozhodovala kvalita a nikoli sociální a mzdový dumping. A stejně tak, a já se domnívám, že jste s tím souhlasil, Máme přijatý dokument o průmyslové politice, kde jsme explicitně řekli, že u veřejných zakázek chceme přihlížet k těm průmyslově politickým hlediskům a sice za prvé chceme posilovat inovace a chceme také chránit životní prostředí. A pokud budeme vycházet z těchto dvou kritérií, tak nemůžeme říci, že nejlevnější nabídka, ať už je to z Číny nebo odkudkoliv, má být tím, tou nabídkou, která zvítězí. Ne, my si přejeme, aby veřejné peníze daňových poplatků přispívaly také k tomu, aby se v Evropě posilovaly výrobní pracovní místa. A, stejně, a také pod, chceme zajišťovat evropské standardy. A k tomu samozřejmě patří také to, že tyto standardy musí být definovány. A jestliže uchazeči z jiných zemí chtějí působit u nás, pak v takovém případě se musí řídit podle určitých standardů. A říkám, to chci formulovat naprosto transparentně a otevřeně, tak, aby každý se podle toho mohl řídit a nikoli jako v jiných zemích, kde, tak přes, kde až tak přesně moc nevědí, podle jakých kritérií se bude rozhodovat. A to je právě ten rozhodující úkol, jasně dát najevo podle jakých kritérií chceme mít, chceme pořádat své tendry. A jsou to kritéria kvalitativní. A to chceme také požadovat od jiný, od našich průmyslových podniků, pokud chtějí působit v jiných oblastech země. Helmut, vy jste uvedl případ, čím evropské podniky jsou podřízeny lepším standardům nebo dodržují lepší standardy, než jak je to, dejme tomu, v jiných zemích. Vzpomínám si, dejme tomu, na jednu stavební firmu v Kazachstánu, kde co se týče všech parametrů mají tak naše taková firma tam dává lepší standardy než firmy tamnější. A tedy pokud chceme hovořit o kvalitativních eh, kritériích, tak musí působit na obou stranách. A dále musí to být takový předpis, který skutečně také bude, bude fungovat. Tedy tady souhlasím s tím, kteří říkají, že nechtějí nic lámat přes koleno, podobně jako je to v silniční dopravě. Bezpečnost před rychlostí, ale to neznamená, že bychom to měli všechno přesunout až na, eh, na svatého Dindy. Tedy děkuji vám. Eh, Chce se vyjádřit ještě někdo další? Ne, není tomu tak, ale přece jenom. Frank, prosím. <coughs> Oui, monsieur le président, mes chers collègues, if... Ano, pane předsedo, vážení kolegové, já bych eh, se rád přidal ke všem těm názorům, které tady zazněly. Je pravda, že nemůžeme vycházet pouze z nejnižší ceny Eh, myslím, že ta nejvhodnější nabídka, to je pojem, který je zajímavější než nejnižší nabídka. Eh, ano, hovořilo se tady o reciprocity. Eh, můžeme mm, vyjmenovat celou řadu zemí, které se nesnaží o tu reciprocitu vůči zemím EU. Posledním příkladem je tender na londýnské metro, Eh, diskutovali jsme o Japonsku, které se zaměřuje na automobilový průmysl, ale je tady celá řada dalších sektorů, eh, kde vidíme, že ta reciprocita prostě dodržována není. A ono to jde i nad rámec těch veřejných zakázek. Eh, v minulém týdnu ve Štrasburku se diskutovalo o dumpingovém postupu Číny u fotovoltaických panelů a mm, Hovořilo se i o tom v souvislosti se silikonem a německém průmyslu. E, pokud chceme tedy e, dodržovat e, světová obchodní pravidla, myslím si, že bychom měli, bylo by potřeba, aby všechny země respektovaly stejná pravidla a tady skutečně je urgentní situace. Nemůžeme se omezit na prevenci. Pokud chceme, aby Evropa to dodržovala, tak Evropa musí chránit a musí jednat. A pokud zohledníme jenom ten aspekt eh, spotřebitele a nízkou cenu, tak eh, tím ho zas až tak nechráníme, protože je tady celá řada norem, eh, ekologické normy, zamě- sociální, zaměstnanecké a tak dále. A to je významné api, aký při ochraně spotřebitele. Děkuji. Ah, merci bien. Peter, Ano, děkuji. Ještě Petr. Sorry, German, thank you. Promiňte, pane předsedo. Já jsem vlastně nechtěl hovořit, ale Přesto pár slov. Jedná se o důležitou záležitost. My potřebujeme zde eh, se chovat podle eh, pravidel VTO a na jejich základě rozvíjet eh, pravidla pro bilaterální obchod. Já jsem zpravodajem XITA a já doufám, že problém s bombardierem bude brzy vyřešen, protože v současné době mají kanadské podniky přístup na evropský trh a opačně tomu tak není. Ale potom jsou tady také malé a střední podniky. Pro ty nadále nefunguje dobře společný trh, především u malých veřejných zakázek. A to je věc, kterou bychom měli zlepšit právě ve stávající situaci vzhledem k tomu, že jsme v hospodářské krizi, máme vysokou nezaměstnanost a nyní také hodláme urychlit naše jednání s USA, ale musíme si doma uklidit. Potřebujeme také pravidla, která nám umožní dostat se z krize co nejrychleji a obnovit hospodářství. Děkuji a nyní bych chtěl dát slovo komisi. Pane Šlígemilch, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem, kteří se vyjádřili. Debata byla velice zajímavá a také my z této debaty budeme v naší další práci vycházet. Já bych chtěl reagovat na několik připomínek. Za prvé se hovořilo o tom, co se stane z 58 a 59. My musíme postupovat koherentně při návrhu takovéhoto nástroje. My také doufáme, že návrh komise bude schválen a my také postupujeme v duchu směrnice o veřejných službách a já také doufám, že v budoucnosti nastanou ještě další lepší situace, ale to nemohu předjímat. Pan Kazak hovořil o tom, zdali nepostupujeme protichudně, jestliže máme 6 a 8 a 8 a 10. Argumenty jsou následující. Jestliže jednáme s Brazílií o otevření trhu, a potom určitý subjekt žádá o vyloučení z tendru, takže a ano, my můžeme říci, že toto narušuje eh, jednání, protože to vysílá negativní signál. A my můžeme také eh, stanovit datum eh, v nařízení. Pokud se udělá rozhodnutí, potom také mohou se jednotlivé subjekty rozhodnout. My jsme chtěli samozřejmě maximalizovat eh, signály pro partnery, že celou věc myslíme seriózně a vážně pan Žado a další položili otázky, zda je dobrý nápad eh, mít eh, tento prvek průmyslové politiky v rámci veřejných zakázek. Naše odpověď je jasná. Průmyslová politika je jedna věc, ale veřejné zakázky, jestliže tendry eh, vedou eh, eh, k, k nařízení, jestliže tedy eh, se eh, ve veřejném eh, tendru hovoří o tom, že když budete nakupovat zboží, pak ho musíte nakoupit regionálně, potom to končí veškerou otevřenou politiku. A to opravdu začíná potom spirála. Jestliže vaši, vašim lidem říkáte, kupujte lokálně, lokálně, tak to je negativní signál. Jestliže to budou dělat všichni, pak se dostane dostaneme v obchodní politice do velkých problémů. To eh, však také vidíme, že ho, vy jste také hovořili o tom argumentu, že musíme získat za peníze skutečnou hodnotu. A také Kristof Jelner hovořil o podobných záležitostech. Signály, které dostáváme od dalších partnerů, například v Ženevě, když oni také žádají o pozorovatelský status v rámci GPA, tak lidé již věnují této záležitosti pozornost a říkám si, zdali by nebylo dobré vstoupit do mezinárodních systémů. A Souvisí to také s tím, eh, zdali nemáme také se pokusit o otevření ostatních trhů. Potom jsme také hovořili o hodnocení dopadů a já doufám, že toto hodnocení dopadů je veřejné. Já nechci předstírat, že jsme získali plnou odporu. Eh, protože také tento výbor má rozdílné názory na konzultaci s veřejností. Celkově se domníváme, že jsme byli potvrzeni v našich názorech, ale zde jsme měli problém s kvantifikací témat a čísel protože se nezbírají veškeré statistiky o veřejné o cizí zahraniční účasti v tendrech. Má, byla eh, dána k dispozici určitá čísla, která však neuvítali všichni, ale můžeme říci, že eh, Přesto tady existují určité důkazy. Jestliže se podíváte na rozvoj veřejných tendrů po celém světě, pak vidíte, že e, také v momentě, kdy je ohrožena konkurenceschopnost místního průmyslu, potom nastávají protekcionistická opatření a dochází k restrikcím. Potom tady máme také jednu záležitost, což je volný pohyb zboží na jednotném trhu, jestliže omezíme určité tendry. My jsme se snažili toto vyřešit a také jsme stanovili pravidlo ve výši 50%, ale já se nedomnívám, že tady můžeme takto postupovat. Máme tady také pravidla původu, protože někdo musí stanovit, odkud zboží pochází. A potom máme opravdu integrovaný eh, hodnotový řetězec a stanovit zemi původu je někdy složité. Potom bych chtěl také reagovat na otázku týkající se rozvoje. Eh, eh, málo rozvinuté země jsou vyloučeny z tohoto návrhu. Tyto země budou mít plný přístup, jestliže se budou chtít účastnit ale eh, tady nejsem si úplně jist, dali máme rozlišovat mezi eh, konkurenceschopnými rozvíjejícími zeměmi a normálními rozvojovými zeměmi, protože 20% HDP se potom využívá pouze netransparentně. Eh, také to neznamená, když zasvětíte veřejné zakázky a umožníte vstup pouze domácím hráčům, tak to zdaleka ještě neznamená, že získáte nejlepší hodnotu za své peníze. Já bych byl opatrný v této oblasti, že když eh, neumožníme vstup eh, rozvíjejícím zemím a rozvojovým zemím, takže děláme něco špatného. Já bych eh, nyní skončil, protože náš čas je omezený a ještě se obrátím na kolegu, aby se vyjádřil k fragmentaci jednotného trhu a GPA. My se nesnažíme postupovat protekcionisticky. My jsme dospěli k názoru, že alternativou Eh, že bychom nedělali nic, není dobrou alternativou, protože jestliže bychom takto postupovali, pak eh, stále více zemí bude stanovovat pro nás stále více přísnějších podmínek, ale my v Evropě žádné podmínky nestanovujeme, to znamená, že my chceme pozbudit ostatní, aby otevřeli své trhy a ty my také chceme ukázat, že nebudeme ve všech případech otevření, jestliže vidíme, že máme v jiných zemích na ostatních trzích bolestivé překážky. A ještě také otázky společného trhu. Otázka článku 58-59. Tak asi víte, v dnešních eh, článku 58 je reciprocita kapacita a toto je pouze pro veřejné zakázky, to znamená voda, sociální služby a doprava. Tam jsme eh, tyto eh, eh, podmínky jsme nezařadili do našeho návrhu. My víme, že o některých bodech se v radě diskutuje šlo nám především o konsistenci, ale v současné době se skutečně domníváme, že toto by mělo být vyřešeno s tímto nástrojem a ne reformním balíčkem. A potom zde se hovořilo o dvou přístavech to byly smluvní subjekty podle článku 6 a potom také centralizovaný přístup podle článku 8 a 10. Tyto dvě přístupy by měly být bok po boku, vzájemně se doplňují, protože postup v článku 6 až 8, to se týká každodenních veřejných zakázek, jestliže bychom byli konfrontováni s neustálým odmítáním, potom bychom mohli aplikovat článek 8, ale my se domníváme, že vzájem obě dvě opatření se musí doplňovat tak, abychom umožnili také účast zahraničních subjektů. Bylo také zmíněno, že tento režim, především článek 6, by zvýšil náklady pro subjekty o 60%. Já chci připomenout, v současné době používáme článek 6 a tady je v rukou smluvní strany, e, e, zdali chtějí vyloučit zahraničního zájemce, jestliže není reciprocita. Ano, není tady žádná podmínka. Oni mohou vyzvat e, zahraniční účasti k účasti na veřejné zakázce. a já eh, jsem tady zmátl, eh, neřekl jsem správně údaje, ale já bych chtěl také říci, že podle našich eh, odhadů pětimilionový práh znamená, že všechny smlouvy pod, pěti, pod pět milionů. Všechny tyto veřejné zakázky budou otevřeny pro zahraniční subjekty, což je 93% veškerých tendrů. Pouze 7% se může dostat do režimu pr, eh, prozatímního odmítnutí. To znamená 60 může také spadat pod režim eh, článku 6. Já chci ještě jednou připomenout, a to se týká fragmentace jednotného trhu. Tento přístup také vytváří jednotná kritéria pro zacházení se zahraničními subjekty. Tento režim stanoví, že všichni zahraniční subjekty se mohou účastnit veřejných zakázek pod 5 milionů. Pak se tady také detailně hovoří o tom, za jakých podmínek lze zahraniční účastníky a uchazeče odmítnout. A komise bude potom ad hoc rozhodovat, zdali je vyloučení zahraničních subjektů možné. Podle našeho názoru toto povede k další harmonizaci jednotného trhu ve srovnání se současnou situací, která je fragmentovaná v jednotlivých členských států. Jsou různé praxe v některých členských státech jsou zahraniční subjekty vylučováni, v jiných zemích jsou zase připouštěni na, k veřejným zakázkám. A my jsme vycházeli také ze stávajících eh, pravidel a potom ještě také země GPA. Tento návrh také respektuje naše závazky podle GPA. Je třeba za, mm, umožnit přístup Mohl byste poněkud zpomalit, pane eh, zástupce komise, protože opravdu to je prakticky netlumočitelné. Já chci ještě jednou eh, také říci, že budeme respektovat veškeré naše mezinárodní závazky, což znamená, že pro uh, veškeré partnery z GPA jim umožníme vstup eh, na trh. A toto také bude součástí návrhu, i když smluvní strany i když se rozhodnou pro vyloučení určitých partnerů, pak mohou se smluvní eh, strany rozhodnout celá alternativy. Děkuji mnohokrát. Ähm, Děkuji za tu debatu dnes. Mám dojem, že láska k domácím produktům končí tam, kde začíná peněženka. A já se domnívám, že u, při, že u státních institucí, které vypisují tendry, je to podobné. Některé věci byly zřetelné v této diskusi především to, že na evropském vnitřním trhu to či ono také ještě musíme vyřešit a vyjasnit si. A pokud myslím na reciprocitu, tak myslím na mys, například na to, že jestliže TGV může jezdit po německých kolích, tak tím pádem by také IC měl, ICM e mohl eh, jezdit eh, tunelem pod La Manche, ale to už jsou témata pro jinou schůzi. Ale rád bych se vrátil k tomu časovému plánu. Myslím, že bychom to mohli udělat velice jednoduše a to bylo zřetelné z dnešní diskuze. Sice pokud mu zprávu předložíme příliš rychle a odnatíme to, tak ti, kteří to chtějí mít rychle, tak ti to dostanou rychle a ti, kteří chtějí, aby to narazilo, tak se to, tak budu také spokněn, že se to dostane do rady a tam to schníje. Proto bych byl rád, kdybychom se spíš během příštích měsíců udělali, příštích týdnů udělali trošku času na to, abychom v této věci došli k nějakému výsledku. Byl bych velmi vděčný, kdybychom požádali náš Impact Assess, oddělení Impact Assessment, aby se ještě jednou podívalo na tento návrh, vzhledem k tomu, že to bylo kritizováno na straně komise, tedy na příštím zasedání koordinátorů bych to rád inicioval a doufám, že již brzy budeme mít přežitost zamýšlet se nad tím, koho bychom pozvali na slyšení a byl bych rád, kdybychom u tohoto slyšení se také dali dost času, abychom hovořili na dopad, o dopadech na vnitřní trh a také, eh, také, abychom hovořili o tématu otevírání vůči jiným trhům. V tomto smyslu vám děkuji srdečně jako zpravodaj za tu dnešní debatou. A. Pokud dovolíte, tak eh, přejdu okamžitě k následujícímu bodu, bodu 20, eh, velice stručně. Máme tady eh, výměnu názorů s komisí. Komise nám předložila výroční zprávu za rok 2011 a byl bych rád, kdyby komise mohla přinést stručný komentář k této zprávě Eh, měli bychom diskutovat eh, tedy o eh, těch předchozích aktivitách a k tomu by bývalo bylo třeba, kdybychom dostali tu zprávu o něco dříve za rok 2011, to je prakticky již před rokem a byli bychom rádi, kdyby i ta PowerPointová prezentace ze strany komise by, by, bylo by vhodnější, kdyby přišla dříve a rád bych také upozornil, že musíme skončit v 18.30 a nyní dám slovo panu Bergerovi a panu Millerovi z Evropské komise. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. Co se týče tohoto bodu na programu, my zde navrhujeme eh, hovořit eh, o akcích třetích zemí proti vývozcům ze zemí EU. Eh, my využíváme mezinárodní nástroje pro to, abychom chránili obchodní podmínky a eh, třetí země používají nástroje pro zabránění vývozu ze zemí EU do těchto třetích zemí. Eh, v celé řadě případů probíhá šetření a my jsme prováděli určitý monitoring třetích zemí a to je vlastně jeden z našich hlavních eh, úkolů v rámci DigiTrade. Eh, sledujeme otevřenost toho trhu, eh, přístup našich exportérů na trhy a zajišťujeme tedy monitoring, který má být podporou pro naše vývozce. A rádi bychom vás tedy informovali o situaci a o výstupech z tohoto monitoringu. Komise připravila zprávu, devátou zprávu o monitoringu třetích zemí, který, která byla předložena institucím eh, v červnu. Eh, na co bychom se chtěli zaměřit? Eh, chtěli bychom se zaměřit na ta hlavní trendy, hlavní číselné údaje, jaké jsou hlavní problémy, co bylo realizováno v této oblasti a následně přijde závěr. Nejprve podívejme se eh, trochu na ty eh, trendy, eh, tedy opatření třetích zemí vůči vývozům ze zemí EU. Na první, v první části vidíte tedy ta opatření, která jsou proti exportérům ze zemí EU. Vidíte, že ta čísla jsou víceméně Eh, stabilní, 2938 opatření, 2010 trochu méně a 2011 zase je to eh, o něco více, ale mm, víceméně se pohybujeme na stejné úrovni. Pokud se podíváme na počet eh, otevřených šetření, tak i zde vidíme poměrně stejnou tendenci. Pokud se podíváte na ty celkové hodnoty, eh, v roce 2009 jich bylo 45, eh, eh, mírný pokles v roce 2010 a následně zase pokles v roce 2011. Takže zde můžeme konstatovat, že dochází k určitému snížení, nicméně mm, v realitě pak vidíte, že ta situace je víceméně stabilní. A e, pokud se jedná o ta ochrana opatření, tak to nejsou e, bilaterální opatření, ale myslím e, tím ochrana opatření tedy v rámci těch legitimních nástrojů. A je to tedy vůči těm zemím, která přijmou určitá opatření Například pokud e, Indie zahájí nějaké šetření týkající se ochranných opatření, tak e, se to stahuje e, na všechny dovozy, na dovozy z USA, z EU a tak dále a tak dále. A nezaměřuje se to tedy na konkrétní státy jednotlivé. My samozřejmě Eh, sledujeme ty eh, vývozní objemy, eh, sledujeme, jak tedy probíhají ta jednotlivá konkrétní šetření. Indie v roce 2009 zahájila 10 takovýchto šetření a A proto je tam těch 45 v roce 2009, proto je tam ten nárůst. A e, co se skrývá tedy za těmi e, čísly? E, jaké jsou ty hlavní problémy, se kterými se potýkáme? Co se týče činnosti třetích zemí v této oblasti, konstatujeme, že někdy pravidla VTO nejsou dodržována. Unie se snaží dodržovat tato pravidla a musíme vycházet tedy z pravidel VTO a chceme, aby je dodržovali i třetí země. Ta pravidla musí být ale e, dodržována správně v souladu e, s platnými e, předpisy VTO a v rámci tedy i dohod o volném obchodu. Vidíme celou řadu problémů, jednak je to nevodné využívání nástrojů a tady bych zná, rád zmínil Eh, dva body. Jednak jsou to odvetná opatření, eh, to jsme viděli eh, v minulosti, kdy tedy třetí země přijímaly takováto odvetná opatření Eh, pokud EU tedy eh, zahájí nějaké eh, šetření nebo předloží nějaký případ týkající se volného obchodu, tak by je přijato takovéto opatření vůči exportu ze zemí EU. E Nikde samozřejmě není uvedeno, že se jedná o odvetné opatření, nicméně můžeme to uvést i na případu na, například EU přišlo Eh, s opatřením eh, vůči eh, dovozu ze třetí země. A my jsme viděli, že třetí země pak přijmou takovéto opatření také v opačném směru vůči vývozcům ze země EU a je to v podstatě zaměřeno na stejný typ firm, eh, které eh, jsou postiženy tím případem otevřeným ze strany EU. Na pokud EU eh, e tedy přijme nějaká opatření, tak ta země, která ehm, tedy je vystavená takovýmto konkrétním opatřením, tak přijme eh, zase odvetně stejná opatření. Eh, probíhá tedy šetření, eh, my se do toho snažíme vstoupit, snažíme se koordinovat naše stanovisko s jednotlivými členskými státy, se zástupci průmyslu, s dalšími zeměmi, které Eh, mohou případně být eh, dotčeny a chceme, aby ta pravidla, která eh, platí, aby byla uplatňována a pokud jde o ty závažné otázky, tak v takových případech my počítáme i s tím, že se to bude řešit na půdě VTO. V současné době například běží případ ve VTO, který by měl být vyřešen v příštím roce. A pak eh, je tady eh, další věc eh, a to je použití těch ochranných opatření. Některé rozvojové země se snaží uplatňovat tato ochranná opatření a mm, myslí si, že, je to, že se to snadněji používá než antidumpingová opatření. Problém takovýchto opatření je, že se dostahuje na jakýkoliv dovoz, na veškerý dovoz, a často problém je eh, vymezit se vůči dovozu z jedné či jiné země. Takže eh, to může postihnout eh, vlastně okrajově dovozy, které nebyly cíleny. Takže to je další z problémů, se kterým se tady také potýkáme. Dalším problémem je nedostatečná transparentnost. Pokud eh, vývozce eh, je předmětem nějakého šetření třeba v USA nebo v Kanadě, Eh, tak ty eh, šetřící orgány eh, dospějí k nějakému závěru, který musí být uplatněn a ten vývozce ale neví přesně, jakým způsobem například se vypočítávala ta dumpingová opatření. Takže ten vývozce si to může vypočítávat Eh, tedy s přesností na jednu desetinou čárku a bohužel eh, velice často se používá takové to, takovýchto opatření nedostatečné transparentnosti a eh, nikdy se ten exportér nedozví, jak se vlastně ta dumpingová marže přesně vypočítávala. a e, snažíme se tedy e, donutit ty orgány ve třetích zemích, aby dodržovaly standardy, aby byly dostatečně e, transparentní. A poslední problém, který bych tady rád zmínil, je neustále narůstající složitost. Viděli jsme to v nedávné minulosti, že hodnota Eh, vývozu, který je postižen eh, takovými to případy, je velice významná. A eh, je třeba říci, že tyto ale případy jsou i na opačné straně, na straně EU a také to představuje významný podíl dovozu, takže mm, veškerá ta pravidla jsou čím dál tím složitější. A e, o to složitější pak to je v případě, kdy se e, do toho zapojí i různé e, dotační programy. Jakmile dojde tedy k nějakým dotacím, tak je třeba zajistit koordinaci. Pokud jsou tam tedy nějaké mm, dotační programy v rámci podpory třeba investic, mm, tak to nesmí být nedovolená státní pomoc a členské státy eh, pak musí mít opravdu eh, poměrně vysoce popracovanou eh, koordinaci. Takže hovořil jsem o problémech, ale došlo i k určitým posunům v rámci naší činnosti v posledním roce. Bylo to poměrně, podařilo se nám dosáhnout i pozitivních výstupů. Je tady ten, ta problematika to takzvaného zeroing, což je tedy ten postup při eh, výpočtu dumpingové marže. Eh, týká se to celé řady eh, členů VTU. A je to především praxe uplatňovaná ze, stav, ze strany USA. Byla to velice spektakulární záležitost. A pak je tady celá řada i takových individuálních eh, případů. Eh, je tady například eh, případ týkající se Ukrajiny. Mm, to se týká asi 500 milionů euro, pak je tady Litva a Polsko, které byly postiženy nejvíce. Měli jsme tady výbornou koordinaci polských a litevských orgánů a eh, rádi bychom eh, jim tímto poděkovali. Eh, podařilo se ten případ vyřešit. Mm, týkalo se to i toho případu těch chladniček. Tam to bylo vyřešeno někdy v říjnu, zase díky koordinaci v rámci EU. A pak dobrá koordinace probíhá mezi eh, zeměmi produkujícími eh, víno. Eh, těch se týkalo šetření ze strany Brazílie, Spojených států, Austrálie, Jižní Afriky či Kanady. Tady pak jsou ještě další případy úspěchů, kterých se podařilo dosáhnout. A v neposlední řadě jsou zde uvařeny určité závěry, které schrnují to, o čem jsme hovořili. E, ty, e, ta činnost ze strany třetích zemů, e, zemí zůstává velice intenzivní. My potřebujeme významnou koordinaci v této oblasti všech zúčastněných stran. Hovořilo se o nárůstu té ekonomické hodnoty, hovořilo se o té čím dál tím vyšší složitosti a je tedy třeba sehrávat aktivní úlohu, musíme mobilizovat všechny zúčastněné strany, eh, tak, aby podporovali eh, naše snahy v oblasti eh, vývozu. Takže děkuji vám za váš čas a za pozornost. Srdečně děkuji za tuto prezentaci a moje otázkou je v tuto chvíli, zda zde máme členy, kteří by, si chtěli, kteří by se chtěli k tomuto tématu vyjádřit. Pokud tomu tak není, tak mi dovolte jednu osobní poznámku, byť se to hodí pouze podmíněně k tomuto tématu. Asi se minulý týden jsme měli ve Štrasburku jednání a tam jsme projednávali jeden další takový případ dumpingu, respektive antidumpingu, o kterém jsme diskutovali a tam jsme byli zajedno, kdybychom byli rádi, kdyby, že, kdyby komise eh, přeskoumala tento případ, ale kdyby si nenechávala čas nýbrž kdyby bylo možné využít těch informací co nejdříve a nikoli teprve po vyčerpání hutí, kterou komise má. Využívám toho, že zde je komis, představitel komise a rád bych vás požádal o to, že bych, zda by to bylo možné a, rád, a byli bychom tedy rádi, kdyby toto, téma to, kdyby toto téma bylo zpracováno co možná nejdříve a nikoli teprve v, za, v předepsané lhůtě. Chce k tomu někdo něco říci, prosím? Pokud přece jenom, Janik, prosím. Eh, moje otázka bude eh, poměrně stručná. Pro eh, zelené samozřejmě jeden z hlavních bodů, o eh, kterém by měla komise pojednávat, je, že co se týká toho eh, protidotačního balíčku. Daniel Kaspary již to zdůrazňoval, to byla ta problematika fotovoltaiky čínské a my bychom chtěli vědět, jak komise dnes pracuje na té problematice dotací a především tedy dotací, které jdou proti životnímu prostředí. Ehm, diskutovalo se o tom i při příležitosti rybolovu v rámci VTO a my bychom samozřejmě chtěli vědět, zda komise eh, uvažuje o tom, že zapracuje ty e-, environmentální standardy eh, do této problematiky ochranných opatření Eh, je tady neustále eh, běžící diskuse týkající se klimatických eh, politik, carbon leakage, tedy únik uhlíku, s tím, že pokud Evropa bude ambiciozní v oblasti klimatu, měla by na druhou stranu mít možnost se chránit před těmi eh, zeměmi, které eh, neuplatňují tedy eh, stejné požadavky na svoje podniky. Takže chtěl bych vědět, jak vypadá práce komise na této problematice, tedy ta integrace environmentálních a sociálních standardů při tedy těch opatřeních proti dotacím. Thank you very much for this question. Uh, my, my colleague... Just, just one, one second, because... Uh, Promiňte, jenom vteřinku, než se dostaneme k odpovědím, pak mám ještě jednu otázku. Existuje šetření v komisi, jak jaké dopady měly antidumpingové případy pro podniky a na pracovníky v Evropě, protože v příštím roce hodláme revidovat tuto směrnici a proto bychom se chtěli dozvědět, jaké zkušenosti, jaká poučení jsme vyvodili z těchto antidumpingových případů a jakým způsobem tyto případy dopadají na podniky a pracující v Evropě. Děkuji vám za tyto otázky. My jsme tady dva a pan VG by se chtěl vyjádřit k těmto otázkám. Děkuji, pane předsedo. První otázka se týkala eh, obrany, ochrany obchodu z hlediska sociálního a ekologického. Možná, že odpověď bude nedostatečná, jestliže používáme ochrana opatření, pak nemají tato opatření žádný právní základ. To znamená, že nemůžeme postupovat tak, že bychom řekli, že my v Unii máme určitou úroveň ekologické ochrany, která je drahá a proto bychom eh, toto také chtěli vidět v číslech našich výrobců, ale eh, tyto výdaje jsou nutné v třetích zemích, které nesplňují příslušná kritéria. A potom zní otázka, zda s tím můžeme něco udělat. My něco s tím můžeme udělat prostřednictvím mezinárodních jednání, ale v současné době tak, jak i jsou formulována ustanovení ve VTO, tak s tím dělat nic nedá. A eh, zatím se do toho také nikdo nepustil do žádného sporu, ale ekologické úvahy možná budou zapracovány do otázky, když si klademe otázku, že je tady dumping nebo sp byl způsoben nějaký úraz a pak tady postupujeme podle testu, který říká, že dává smysl zavádět tato opatření, nebo by byla tato opatření škodlivá. A právě v této souvislosti bychom mohli také uplatnit naše ekologické ohlady a úvahy. A Pan Gaspary se ptal na to, zdali vyhodnocujeme naše opatření. My neděláme systematické analýzy, my vždy uvalujeme opatření na pět let a po pěti letech bychom měli ukončit tato opatření. Tato opatření jsou prodlužována pouze v případě, že si některé odvětví stěžuje. Jestli že jsou opatření ukončena, pak zahájíme revizi a uvidíme, jak opatření byla účinná. Takže toto je nejpravděpodobnější situace. A nehledě na to postupujeme obecně tak, že my pracujeme, tak říkajíc, na zakázku. My na zakázku zahajujeme eh, případ, my bychom vždy potřebovali také vždy eh, stížnost ze strany podniku a e, jestliže si podnik stěžuje na dumping, pak je zahájeno řízení. Jestliže by evropský průmysl přišel a řekl, ochrana je nedostatečná, potom začneme s prověřováním. A jestliže přijdou exportéři a řeknou, že e, cela, cela jsou příliš vysoká, a nemůžeme na trh. Jestliže by to bylo odůvodněné tvrzení, pak budeme také zahajovat řízení. Ale je to vždy na zakázku. Ale my nejsme také slepí, neboť my máme poměrně dobrý přístup ke statistikám o importu a máme také zvláštní statistiku, která se dělá na základě článku 14.6, kde nám celní orgány eh, dávají data o clech, eh, o která se vztahují na antidumpingové úpravy a zboží. Takže my potom vidíme, jakým způsobem se vyvíjí množství příslušných produktů a staly se na ně vztahují také antidumpingová cla. A potom jsou, je tady také obcházení. Když se uvalí vysoká čla, cla pak vznikají modely obcházení těchto cel. A to se také dostane do dovozní statistiky eh, a my můžeme také provést šetření. Otázka zdali by se mělo provádět pravidelné monitorování dopadů našich opatření na evropský průmysl, tak tato myšlenka vznikla již před několika lety v souvislosti s iniciativou, tedy s zelenou knihou komisaře Mendelsona. Já vám k tomu mohu říci, že evropský průmysl řekl, že to vlastně nechce. A to z jednoduchého důvodu, protože to průmysl hodně stojí. Vy můžete odhadnout vývoj průmyslu, jestliže uděláte stejné šetření jako na začátku. To znamená, že vy můžete postupovat tak, že zašlete dotazníky importérům, dovozcům a podnikům a spotřebitelům a potom mu dostanete výsledky, ale pravděpodobně my bychom neměli ani příslušné zdroje. Průmysl v Evropě to nechce, průmysl se domnívá, že stačí, když se ozvou dovozci či vývozci a řeknou, ano, odehrává se cosi nekalého a také obavy týkající se vysokých cel. Ve srovnání s USA máme nízká cla, ale některé země mají ještě zvláštní kalkulaci. To znamená, když kalkulujeme eh, dumpingovou marži, tak to není poslední slovo. My také se podíváme, zdali plnou marži potřebujeme. Jestliže ji nepotřebujeme, tak potom uvalíme nižší clo. A polovina našich cel jsou e, kalkulována na nižším základě. A proto se nedomnívám, že bychom přestřelovali naše cíle. Děkuji vám, děkuji vám velice. Vzhledem k tomu, že se o slovo nehlásí další kolegové, tak vás chci informovat o tom, že v následujících hodinách bude distribuována eh, PowerPointová prezentace. A já nyní ukončím tuto diskusi. Ještě se k tomuto bodu vrátíme. Náš výbor také uspořádá slyšení 18. prosince. Děkuji vám za vaši účast dnes. A nyní bod 21 eh, různé. Nevidím, že by se někdo hlásil o slovo. A bod 22 příští schůze se bude konat 17. a 18. prosince. Já děkuji všem za účast eh, na dnešním zasedání výboru. Děkuji také sekretariátu a tlumočníkům a přeji vám hezký začátek adventní doby příští týden. Děkuji.